Nous reprenons nos travaux. Takže zahájíme naši práci. Má, máme zde sdělení pana Jorge že Ferrera, který vlastně vám zhrne práci, která byla odvedena ohledně způsobu prezentace v národních rozpočtech a to konkrétně příspěvku do rozpočtu Evropské unie. Tato studie byla zveřejněna v červenci 2014. Jean-Luc Den se zabýval touto studií, bohužel zemřel těsně před jejím dokončením. Takže dávám slovo panu Nugesi Ferrerovi. Thank you, thank you for having me here. Děkuji Děkuji za to, že jste mi umožnili být přítomen a představím vám tu zprávy. Uvidíte také i slajdy, ale ty jsou pouze takové indikativní na to, abyste si je přečetli, ale není tam ani nic složitého, takže můžeme začít. So the, the, the study was, was asked to, to see, okay. Uh, the study was, was made to, to find what, how... Takže ta studie vlastně jim záměrem bylo zjistit, jak členské státy vynakládají s příjmy a příspěvky a jak prostě vynakládají s všemi těmito finančními prostředky. Proto jsme provedli tedy tuto studii musím říci, že to samozřejmě byla důležitá studie, i když, když tím budete pročítat, tak zjistíte, že je to poměrně složité. Je to tedy dáváno země od země. My jsme četli ty eh, dokumenty prostě v jednotlivých i příslušných jazycích těch členských států. Bylo nás málo, měli jsme malý tým a museli jsme s tím vším projít ale byli jsme překvapeni tím naprostým, řekněme, nepořádkem, tím nesrovnáním mezi tím, jak jednotlivé členské státy s těmi příjmy vynakládají. Já také čtu teď zprávu Maria Montiho z vysok, skupiny na vysoké úrovni o vlastních zdrojích. A také e, tyto poznatky mezi jinými jsme museli brát v potaz. Ono to tedy vypadá asi nudně, ta zpráva nicméně má své příslušné dopady. Takže poměrně rychle nyní projdu ty hlavní body té zprávy, takže vás ušetřím tím vysvětlováním, jak vlastní zdroje fungují, to bychom asi nikdy neskončili, takže je to spíše o těch hlavních sděleních té zprávy. Takže, jak jsem již předeslal, byla to a tu poměrně vysoká heterogenita v celém tom systému a vysvětlím, proč je to důležité. Takže ukážu vám i výsledky té analýzy o těch příjmech, o těch výdajích a představím také klasifikaci těch zdrojů a proč tomu tak je v členských státech a jak by to mohlo být uděláno. A také se chci věnovat dopadu těch diskuzí o vlastních zdrojích, jak toto může postihnout, tuto záležitost a pak také ty čisté balance. Tady vás jenom tak nějak uvedu do určitých konceptů, možná trošku pokročilých, jak je to v té zprávě, ale stále na tom ještě také pracujeme. A pak je tu určitá, určitý apel na závěr prostě vypořádat s těmi příspěvky, aby to nebylo tak problematické ve věci rozpočtu. Takže v první řadě ta míra heterogenity. My jsme se zaměřili na údaje z roku 2014 konkrétních států a všimli jsme si toho, jak prostě to vyúčtovávají, jak se vypořádávají s informacemi o těch příspěvcích a příjmech. S malými výjimkami, byly to jenom čtyři země, tak ty, e, ten rozpočet EU není klasifikován jako příjem. Dostane se to první do vládního rozpočtu a poté teprve do výdajů. To znamená, že téměř žádná země neuplatňuje to pravidlo, že by měli mít tedy vlastní zdroj pro EU což může být také příspěvek z HND, že tedy právně můžete říci, pokud je to přiděleno EU, tak se to jasně rozděluje mezi národními příjmy a příjmy, které jsou přiděleny do Evropské unie, což některé země provádějí pak a další ta záležitost heterogenity je ta, že ty příjmy z evropského rozpočtu jsou klasifikovány opravdu různými způsoby. Tam se to hodně e, mění těžko, se to i vůbec sleduje. Můžeme říci, že je to také nedostatečná transparentnost a to způsobuje potíže. Některé rozpočty dokonce ani příjmy a příspěvky tam nevkládají, jenom tam dávají ty náklady těch národních účtů jako, jako čistý eh, příjem. Někdy se to prostě na, eh, nedostává ani do vládních příspěvků, z, nicméně je to vypočítáváno a pak se to eh, tam objevuje, to vám ještě poukážu určitých konkrétních příkladů. A pak jsou to případy, kdy prostě ty příspěvky do evropského rozpočtu jsou brány eh, v potaz. A u, u, jsou tu určité rozdíly tedy při tom vyučtování, někdy to existují určité eh, rozdíly třeba před volbami, musí se třeba udělat nové silnice, takže se využívají prostředky, eh, které se dávají jako do evropského rozpočtu, takže to není vyloženě jako čistý e, příjem, ale to je takový problém na celoevropské úrovni a můžeme to, myslím, považovat jako problematiku toho národního e, účetnictví. E, myslím si, že se to ne, nedo, nedokážeme, nemůžeme to srovnávat třeba s podnikovým účetnictvím, to by asi ty podniky takto strach, zkrachovaly. Toto má samozřejmě následky a já to také vysvětlím, že to zachází za ty um, přínosy, které by byly třeba z HDP. A máme tu případy pouze Německa, Francie, Rakouska a Bulharska, tedy zemí, které některé z těch eh, příjmů přidělených do evropského rozpočtu takže to není považováno za příjem, vládní příjem, který se zasílá do EU. Co se týče DPH, tady ta situace je odlišná, protože toto se považuje za příjem, ano, zdaňuje se to u zdroje, co se týče celní unie. To je, myslím, standardní postup, ale co se týče DPH, tady se to odlišuje. Je to, řekněme, virtuální DPH, není to přímo napojeno na reálné DPH, je to v těch rozpočtových položkách, které se zase s nimi se vynakládá různě země od země. Zase to není čistý příjem, je to spíše převod z národního rozpočtu a často se na něj nahlíží jako na výdaj spíše než příspěvek do EU. A co se příjmu týče, Já se omlouvám, tady ta stránka se neobjevila. Takže tady mám několik případů Belgie, Česká republika, všechny ty jsme prostudovali, konkrétně v belgickém případu. Oni mají tedy, eh, zakládají ty příspěvky na DPH a pak je tu také podobná situace v Lucembursku Jiné země, tam to mají jako vládní výdaje, ale jsou to zase úplně jiné eh, kategorie výdajů. Takže nepoužívání a stejné kategorie. Někdy se tam ten příspěvek objevuje jako výdaj pro mezinárodní organizace, u jiných je to pro obecné služby. A někde to ani není ve stejné rozpočtové položce, takže opravdu je to tam hodně různorodé pak v případě Spojeného království oni tady ty příspěvky v podstatě ani se tam řádně neobjevuje, spíš je to taková, takový teoretické, teoretický hrubý příspěvek a, a pak se to zasílá jako příspěvek, takže ve vyučtování se to objevuje jako veřejný výdaj. To je vlastně i ten způsob, jak se u nich vypočítává ten a, eh, a eh, rabat. A to považujeme za opravdu velice takovou kuriozní situaci. Pak je případ Rumunska. Zdá se, že asi mají nějaké konzultanty eh, v Rumunsku, protože se to tam tak nějak podobá. Já nevím, čím to je, jestli mají nějaký eh, na to napojený tým. A pak otázka příjmu tam v Německu se to objeví eh, v účetnictví pouze, když to transituje do národního rozpočtu. A, mm, takže pouze pokud je to v tom národním rozpočtu, nejsou tam ty výstupy do národních zemí. Ve Spojeném království tam se objevují všechny ty fondy, eh, nezávisle na eh, určité formulaci. V Německu, ve Francii a v Lucembursku ty je samozřejmě mají, ale nepovažují ty příjmy EU jako příjmy vládní. Neobjevuje se to přímo v účetnictví, objeví se to tam jako tedy určitý pohyb v tranzitu. To znamená, že v mnoha jiných zemích jakýkoliv příjem, který se objeví tedy do národního eh, rozpočtu pak je zase vynakládán. Ale prostě, abyste tohle zjistili, tak v těch národních eh, účetních knihách to musíte no, do hloubky všechno pročítat. No a jaké to má dopady, dopady na ty vlastní zdroje? Já bych řekl, že by bylo tedy velice užitečné, ne zásadní, eh, při té klasifikaci se dohodnou na tom, jak tedy to klasifikovat, jak s nimi vynakládat, jak to oddělit od těch národních příjmů, alespoň tedy z toho jazykového hlediska u těch vlastních zdrojů je HND jako zdroj, který je pak přidělován do EU, aby, aby to bylo prostě transparentnější, abychom my, kteří se tím zabýváme, nemuseli probírat těmi mm, spoustami dokumentů. Pak využívání těch čistých bilancí, jakožto výdaje, to je opravdu hodně mm, je takové nelehké a já si dokážu představit vyjednávání na téma evropského rozpočtu a jednou věcí je, že členské státy se snaží o ty čisté bilance, ale pokud celý ten systém je založen na takovémto postupu, eh, tak eh, jak s tímto můžeme nějak pokročit dál. Já si říkám, proč to tak je, máte tu výdaje, máte tu příjmy, ale dávat ty čisté bilance jako výdaje eh, vládní, protože tomu tedy opravdu nerozumím. Ono je to spíše politická záležitost, spíš než nějaké účetnictví a celý ten systém vlastních zdrojů ještě více komplikuje. Tady se omlouvám, tady nám asi něco, nějaké slovičko chybí tady chceme říct, my jsme se podívali na ty národní normy a pravidla a záznamy a uvědomujeme si, že ne všechny ty odhady, tady asi všichni nejsou přesvědčeni, že je to naprosto přesné, je to spíše takové relativní, jsou to relativní údaje. Pak jsou tu i ty záležitosti rabatu. Já jsem se specializoval na rozpoč už několik let a vždycky, když někdo vypočítává ty rabaty a částky, které se mají přidělovat nebo vracet, tak jsou to taková specifika jako DPH a míra pokrytí a podobně, ale když se podíváte na tu je na tu chybovost, tak ta samozřejmě tam existuje. A ještě jedna záležitost. v první řadě je samozřejmě klasifikace a pak ta způsob, jak se e, vypočítává rozpočet, příspěvky do EU a ty každoroční postupy, ty jsou velice složité, tak si říkám, zda by členské státy nemohly tak nějak změnit ten systém přidělování e, příjmů. Někdy v podstatě ty příspěvky, které vkládají, e, ty prostředky, které vkládají jako příspěvky do rozpočtu, někdy jsou to považovány jako uh, Um, položky eh, plateb a podobně. Myslím si, že to není zrovna ten nejlepší způsob, eh, jak eh, toto předkládat. V konečném důsledku to může vést k nějakým komplikacím. Členské státy samozřejmě musí platit. Pokud je důležité provést platbu, pokud země provede určitý projekt, je třeba to zaplatit, takže nechápu, proč se okolo toho vždycky tak nějak uh, bojuje eh, co tři měsíce a pak jsou ty, ty problémy ještě s RAL. Takže, jak jsem již řekl, je třeba v každé země tedy oddělovat i jak se vynakládat s těmi příspěvky a zvídaj, co je tedy národní, to je národní, co je evropské, to je evropské, často tam nebývá dostatečná míra transparentnosti. No a pak to odstranění těch čistých eh, bilancí, mezi těmi příjmy a příspěvky. To pro mě není smysluplné, to se může objevit i v těch národních eh, vyučtováních. Na to bys mohl, prostě každý by na to mohl poukázat, nechápu, proč tomu tak je. Takže jaké to má dopady na eh, vlastní zdroje? Ono to možná eh, není ještě úplně jasně popsáno tady v této zprávě a na tom ještě pracuji, ale může to být relevantní. My si říkáme, že v budoucnu tu může být reziduální HND. My v podstatě eh, víme, ono je hezké mluvit o vlastních zdrojů, ale buďme eh, realisté a tady se jedná spíše o takovéto dlouhodobější měřítko, takže spíše provádět řádné účtování, to je naprosto důležité. Mělo by to být eh, součástí té budoucnosti při vyjednávání rozpočtu. A pak zase ta otázka čistých bilancí a proč je to spochybnitelné. My už tady nehovoříme o těch eh, benefitech z evropského rozpočtu, co se týče obchodu, HDP nebo dopadu. Ten dnešní rozpočet je mnohem, mnohem složitější než před nějakými 30 lety. Tehdy ty zdroje a způsob, jak s nimi vynakládali členské státy, tak se to nedá srovnat s tím rozpočtem, který tu vlastně my máme a vytváříme. Také se navýšil počet finančních nástrojů a stále se navyšuje. Také to není napojeno na v plán. Já vím, že je to jenom na čtyři eh, roky, ale to, jaké to má eh, dopady, v podstatě členské státy se moc nestaraly o přínosech tady toho z rozpočtu a vlastních zdrojů, ale o co by se měli vlastně starat, že ty finanční nástroje z tohoto období, které jsou i zahrnuty do těch záruk Junckerova plánu, i pokud se to úplně nenaplní, tak je to důležité, protože tady mluvíme o stovkách miliard a to je v podstatě paralelně něco jako velké investice, rozhodně jsou to investice a bude to mít dopad. A ty toky těchto druhů nástrojů mají odlišné čisté bilance, takže kdo jsou těmi hlavními příjemci Junckerova plánu, kdo to bude? My jsme možná zaznamenali několik šest zemích, um, některé to mohou být severské země nebo jiné, ale tady prostě se pohybují obrovské prostředky a nejsou tu zahrnuty. A ty částky se mohou tak lišit Mm, já jsem to odhadl jako několik stovek miliard za celý ten, eh, za celé toto období toho nástroje. A nevím, jestli můžete mít jedno euro z rozpočtu a dáte tam jedno euro do národního rozpočtu a řeknete, tak to je, tak to jsme mobilizovali prostředku a pak vypočítáte ty eh, čisté benefity, ale ono to takto nefunguje. Myslím si, že by se ta situace měla eh, změnit. A pak eh, na závěr té zprávy tady stanovujeme, že by členské státy měly provádět účetnictví lépe. Já se obávám trošku toho napětí když třeba ke konci roku hovořili noviny, že evropský rozpočet je naprosto mimo kontrolu. I takové velké země ehm, vyjadřovaly v podobném smyslu, ale myslím si, že oprostě, abychom zachovali určitý pořádek, tak bychom se mohli obrátit znovu na radu, aby našli nějaký lepší způsob. Děkuji. Merci, děkuji. Děkuji za prezentaci, která zdůrazňuje různorodost. Jednak eh, uvádění veřejných účtů v Evropské unii a různorodost také přepisování připisování příspěvku do evropského rozpočtu v jednotlivých zemích. Je to jedinečná situace. E, Evropané vlastně zvolili cestu eurozóny a ani se neověřili, zda uvádějí veřejné účty identickým způsobem. Jako bychom mluvili jiným jazykem, přičemž účetnictví je univerzálním jazykem ekonomického života. K tomu se ještě vrátíme. Děkujeme za eh, vaši prezentaci. Snad se Eurostat eh, postaví čelem ke svým povinnostem. Jejich prostředky jsou ale omezené. Jsou velmi silní, pokud jde o makroekonomiku, ale malý, ma, malé prostředky, pokud jde o veřejné účty, museli zdvojnásobit své kapacity pro účetnictví a vlastně oni jsou závislí na veře, na oddělení pro veřejné účty Evropské komise. nejsme schopni předkládat eh, účty jasně evropským občanům a je tu určitě prostor. Je, tu, je mezi námi pan Levandovský, jeden ze stálých zpravodajů, ale pan Dobře je přítomen. Děkuji, předsedo. Já jsem si s velkým zájmem přečetl a také s velkou pozorností na určitých stránkách, protože některé stránky nejsou úplně čtivé, pokud je o situace v jednotlivých členských státech. A po této četbě mám tři otázky. Za prvé, souhlasím s tezí obhajovanou autory studie o nezbytnosti harmonizovat eh, připisování národních prostředků v rozpočtu Unie. Souhlasím s tou změnou nomenklatury a Belgii vlastně vybíráme určité příjmy a část těchto příjmů slouží k příspěvku Belgie do rozpočtu Unie. A pro belgického rozpočtáře ten příspěvek do rozpočtu Unie je výdaj rozpočtový. Tak je třeba mi eh, vysvětlit, jak, na základě jaké úvahy eh, navrhujete něco jiného a v čem to může být eh, významné. Já vysvětluji svůj postoj na základě vlastních zkušeností v rozpočtové oblasti. Tedy existují příjmy a existují určité transfery, převody, platby a tak to prožíváme na národní úrovni. Za druhé, pokud jsem správně pochopil Eh, příjmy Unie, které procházejí národním rozpočtem nebo federálním rozpočtem, tady nenavrujete systém harmonizace. Pokud jsem to dobře pochopil, nebo jsem to špatně pochopil. Necháváte větší prostor členským státům, co se týče tedy vlastně označování těch příjmů v tom účetním názvosloví. Tedy to je možná důležitější, než eh, jak pojednáváme příjmy. Za třetí, Rozumím vám dobře, pokud je o vlastní zdroje. Pokud zhrnu ten návrh, můžeme mít vlastní příjmy a vydáváte přednost DPH eh, evidentně. Ale současně tvrdíte, že kromě toho, a někdy vlastně jste zastáncem systému, kde by vlastní zdroje byly vlastně příspěvky členských států, anebo to vykládáme nesprávně. Vyrozuměl jsem, že pokud existuje harmonizace v oblasti účetního názvosloví, tedy jakým způsobem budou připisovány ty příspěvky do rozpočtu Unie, tedy příspěvky členských států by podle klíče RNB byly vlastními zdroji. A souběžně, pokud tomu správně rozumím, v druhé fázi, a stále se snažím pochopit vaše uvažování, kdybychom měli systém vlastních zdrojů opřených o DPH, tak eh, každopádně bychom museli zachovat eh, místo pro příspěvky národních rozpočtů. Aspoň tak si to představuji. Podle vaší analýzy, kdyby náhodou během rozpočtového eh, období bychom potřebovali více finančních prostředků a příjmy z DPH by to nenaplnili, tak bychom museli hledat příjmy někde jinde, protože nemůžeme měnit DPH během roku podle změny finančních potřeb. Je to tedy úvaha, která je v pozadí toho, jak si vykládám vaše návrhy. Tolik, pane předsedo, co jsem vám chtěl prozatím sdělit. Dobře. Chcete odpovědět, zpravodaji? Ano, ale hm, budu, budu pokračovat v angličtině. Uh. Pokud jde o harmonizaci a o způsob, jak přispívat, ty prostředky, které byly přisouzeny Evropské unii, tam jde spíše o to označení při výběru prostředků. A část těch prostředků je vlastně zaznamenána jako příspěvek pro Evropskou unii na určité rozpočtové položce. Místo toho, abychom měli příjem a příspěvek Evropské unie je v každé zemi vlastně posuzován jinak a potom se to těžko sleduje. Ne každá země používá stejnou rozpočtovou položku pro tyto příspěvky. Je to spíše transparentnost v tom eh, vlastně účetnictví. Pokud tomu dobře rozumím, to, co vy žádáte, je specifickou rozpočtovou položku se stejným významem ve všech rozpočtech. Ano. A pokud si mohu dovolit, předseda, to, k čemu dochází například ve Francii, v návrzích rozpočtu vlastně se objevují veškeré fiskální příjmy a než je určena výše příjmů, který bude mít stát k dispozici, tak se odečte příspěvek pro Evropskou unii. Jinými slovy, neobjeví se to ve výdajích, ale objeví se to jako určení rozpočtových příjmů pro rozpočet Evropské unie. A potom se stanoví vlastně, jakou výši prostředku bude mít stát k dispozici. Tedy část vybraných daní jde k Evropské unii. A kromě toho ve Francii používají stejný postup pro určení příjmu regionům. Tedy i na národní úrovni je to prospěšné, kde se vyjasní tedy nejdříve, která část eh, příjmu rozpočtu je určena pro financování regionu. Je to otázka transparentních účtů, které jsou srozumitelné. A vy jste uvedl, že to, jak se posuzují eh, výdaje, částečně je možné to harmonizovat, ale je to složité, protože ne všechny státy dostávají eh, příjmy ze stejných zdrojů. Ale v, my se soustředujeme na příjmy. A to se týká i toho vědnávání o vlastních zdrojích. A eh, vlastně zdrojem té studie byla spíše obava o to, jakým způsobem to ovlivňuje diskusy o vlastních zdrojích. Pokud mohu, pan předseda. Je tu problém také vlastně uzavření toho účetního období, protože ne všechny státy končí to rozpočtové období ke stejnému datu. A velmi stručně otázka DPH. Ano, ve studii jsme zařadili DPH a my jsme byli požádáni, abychom se soustředili na to, co by to znamenalo. A teď připravuji zprávu o vlastních zdrojích a DPH je jedna z možností. Ale já bych chtěl říci, že to bude ta vlastně příští podrobná studie, kde se podrobně za, podíváme na DPH. Tady je to trošku povrchní. Pokud je o hrubý národní příjem, já si myslím, že ten, ten lehce nezmizí může být efektivně použit, když eh, měníme některé parametry. A máme vlastně statický rozpočet ve světě, který se mění, takže eh, zdroje hrubého národního příjmu mohou být dobrým nástrojem. A myslím, že i zdroje hrubého národního příjmu mohou vyrovnat eh, rozdíly, které jsou pocitovány, pokud jde o výchylky jednotlivých zdrojů. Za druhé, rozpočet EU představuje celou řadu dalších závazků, které nejsou zaznamenány. To znamená, že rozpočet zaručuje eh, určit to eh, vyrovnávání eh, pladeb eh, do systému finanční, do, do stabilizačního finančního mechanismu pro Řecko. A pokud vlastně by došlo k úpadku určitého státu, tak rozpočet by to musel uhradit. Ale to jsou závazky mimo rozpočtové, to jsou určité záruky, které poskytujeme a musíme se dohodnout na způsobu, jak zaúčtovat ehm, mimo rozpočtové závazky v každém členském státě a nalézt to určitý výraz ehm, v rozpočtu Evropské unie. Ano, po této úvaze mně se zdá, že tu je odlišný dopad oproti záručního mechanismu v eurozóně. Já nevím, jak by bylo možné to dát mimo rozpočet u Evropské unie. To je jiný způsob uvažování musí existovat rozpočet Evropské unie, protože existují jak příjmy, tak výdaje a záruky, které se mohou proměnit v, ve výdaje. A tomu přispívají pouze členské státy eurozóny. A to je argument pro rozpočet eurozóny. Já jsem vždy byl pro rozpočet eurozóny, pane předsedu. To je velmi obtížná otázka. Jednáme v souladu s eh, úvahami o budoucnosti, jak budeme řešit rozpočet eurozóny. ESFM, Evropský stabilizační finanční mechanismus, je zaručen. Stejně eh, jako saldo přímo a výdajů. A Řecko dostalo výjimku 7,5 miliardy, z toho, což je zaručeno rozpočtem EU, platbami a strop pokud by se něco nepovedlo. Ale je tu ještě více věcí a některé věci jsou velmi zvláštní. Neexistuje mechanismus, jak vlastně uhradit při úpadku eh, určitého státu prostředky. A potom je tu i sleva pro Spojené království. Ve zprávě mm, sněmovny lordů dolní sněmovny je uvedeno, že pokud dojde k úpadku ne Evropské unie, ne, ne, nečlenský stát eurozóny, například Maďarsko, ten by dostal, Spojené by stejně dostalo svou slevu. Takže je tam celá řada problémů na okraji a ty bude třeba eh, vyhodnotit. Ale je to A vy jste se také ptal, zda Eh, zachováme tedy hrubý národní příjem a zda je to dobrý zdroj. Záleží na tom. Já o tom usilovně přemýšlím a když ta zpráva byla připravena, eh, u hrubého národního příjmu existují pozitivní aspekty a když vytváříte vlastní zdroje, tak eh, si nemyslím, že by vlastně svět byl jednodušší byl by jiný, ale do, stejně by docházelo ke sporům o jednotlivých sazbách a e, u hrubého národního příjmu existuje pozitivum, že je to jednoduché v krizové situaci. A také může vzniknout zdroj, který bude v souladu s cíly Evropské unie. To znamená, že tam bude určitý fiskální vliv e, členských států, které, který nemá Evropská unie. A je to pozitivní pro Evropské unie. Ale domnívat se, že ten zdroj eh, to vlastně vyřeší a státy se nebudou zabývat tím, co platí, tím si nejsem jist. A nechci kritizovat hrubý národní příjem jako něco, co by bylo tak špatné. Technicky to tak špatné není. Pane Depre, já se ještě vracím ke své otázce. Řekněme, udělejme si takovou hypotézu, že zítra kromě vlastních zdrojů, které existují, budou nějaké nové vlastní zdroje, určité procento DPH, řekněme, že to bude. A toto procento DPH bylo stanoveno na začátku účetního roku. Předpokládejme, že v průběhu toho hospodářského roku dojde k nějaké velké katastrofě a bude potřeba využít dodatečné prostředky. V tomto případě nejjednodušším zdrojem, spíše než abychom změnili sazbu DPH celou tou procedurou se všemi důsledky, které to může mít, tak nejjednodušší možnost by byla požádat o dodatečný příspěvek podle hrubého národního příjmu. Takže podle mě při tento příspěvek by bude vždy určitým způsobem takový, takový ten příspěvek poslední instanci, ke kterému se v poslední řadě obrátíme. Have other Já nemám jiná řešení. Ten aspekt zdrojů nám uniká, to jsou dohody mezi členskými státy, které vlastně před radou podmiňují dohody o tom či onom jednání řekněme, že tady můžeme trošku si hrát s DPH nebo tam nebo jinam. Je to tak trošku kutění na koleně mezi jednotlivými členskými státami, které nám Evropskému parlamentu zcela uniká. Takže ať už je to z HDP nebo z DPH, jaký je nástroj, který najdeme, abychom zaplatili spíše Pavlovi nebo Petrovi nebo Frantovi ať už jsou jakékoliv zdroje, ať už je to DPH, nebo daň z příjmu, nebo daň ze obchodních společností, tak vždy je to příspěvek členských států, co vlastně ještě kromě toho globálního příspěvku z daní členských států, jakožto příspěvek do rozpočtu EU, ale to jsou vlastně pekelná jednání. V britský případ je opravdu výjimka, který možná se jednou stane obecnějším pravidlem. Pan Donano požádal o slovo, tak prosím, buďte stručný. Ano, pane předsedo, nejprve bych chtěl přivítat tuto zprávu. Ne, vidím, nelituji, že jsem dnes ráno přišel, ale jsem opravdu velice, na mě zapůsobilo to, co zde zaznělo. Nechápu, jak jsme došli až do takovéhoto bodu v Evropské unii v ohledně organizace příjmů členských států. To je opravdu neslíchané že se nám nepodařilo najít nějaké transparentnější způsoby pro příspěvky členských států, že si myslím, že to má dopady na mnoho odvětví. Otázka, kterou bych chtěl položit, má to dopad, ten způsob, jakým počítáme příspěvky na ta slavná 3%, které musí, která musí členské státy dosahovat, aby se sjednotili, musí to asi mít na toto dopad. Takže to je skutečná otázka, kterou si dnes kladu a potom upřímně zatím vším je celá otázka podvodu. A, ať už jsou to podvody z DPH, z HDP, dveře všem, všem těmto podvodům jsou otevřené, skoro se mi chce plakat um, před takovouto situací. Myslím si, že skutečně bychom měli najít nějaké transparentnější způsoby financování EU. Já očekávám Montyho zprávu velmi netrpělivě, hovořil jste o ní před chvílí, je opravdu naléhové, abychom pracovali na nových receptech, na nových způsobech, rovnějších a transparentnějších, protože jak jsem pochopil, tak je tolik výjimek u toho hrubého národního příjmu, že skoro už nevíme, kdo dělá a platí co. V každém případě mnohokrát děkuji. Děkuji, pane Delano, za to, že jste se s námi podělil o vaše dojmy. Pan Maňka. Děkuji, pan. Děkuji, pane předsedo. Já se také domnívám, že ta zpráva je velmi zajímavá a určitě určitá harmonizace je zapotřebí. V té zprávě asi pět nebo šest zemí vůbec není uvedeno. V pořádku. To je konstatování nebo eh, otázka nebo nějaká výjimka, pane Maňko. Takže v této zprávě pět nebo šest zemí vůbec není uvedeno a mezi nimi i moje země, čili ty země, které nejsou uvedeny, je to tam v pořádku, protože vím, že i v mé zemi města, obce, samozprávní kraje určitě účtují, oni jsou čistými příjemci, takže určitě účtují v pořádku, podobně jako podnikatele. Pan Delanos hovořil o DPH a já bych se chtěl zmínit o tom, že v jedné zemi je DPH na jednu určitou oblast 10%, v jiné zemi 25% a určitá harmonizace by také byla potřebná, protože potom ti, co mají 25%, tak vlastně dávají do státního rozpočtu 25%, protože DPH je oprávněný náklad. To znamená, že státní rozpočet obdrží bez nějakých zásluh více finančních prostředků než v jiné zemi. Čili jistá harmonizace i v této oblasti by byla nutná. Co se týká Montyho zprávy o vlastních zdrojích, pokud DPH považujeme za jednu z klíčových, jeden z klíčových základů pro příjem, a přitom DPH je veliký zdroj daňových úniků, tak bychom měli i tuto oblast harmonizovat. Například, kdyby DPH platil pouze ten, který je na konci řetězce, tak bychom se vyhnuli stovka miliard daňových úniků. Takže skutečně možná, že bychom měli i do Montyho zprávy uvažovat. Pokud Montyho zpráva bude postavena na určitých základech, tak by neměla být postavena na takových základech, jak kde jsou obrovské daňové úniky, jako je DPH. Jednoduché řešení, pokud by DPH platil pouze subjekt na konci řetězce, tak bychom se vyhnuli obrovským daňovým únikům. Děkuji. Děkuji, pane Maňko. Děkuji za tuto myšlenku ohledně reformy DPH. To by potom vedlo k nějaké federální DPH. Pan Taran. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Podobně jako ostatní, také já si cením toho eh, přístupu, které ho se chopili autoři této zprávy. Opravdu je smysluplné snažit zjistit, jak eh, k věcem dochází a co je možné zlepšit. A nicméně bych rád učinil v podstatě takový ještě krok eh, dále, protože je to nějak, nějaké účetnictví podle Montyho Pitona, myslím, že bychom se měli opravdu soustředit na jejich vlastní zdroje a evropský příjem evropského příjmu, jinak nadále budou členské státy nadále hrát něco, co je těžko pochopitelné pro nás a vlastně i pro voliče v Evropě. Podle mého názoru nějaká přímá evropská daň Samozřejmě, že DPH to je také dobrý přístup, ale každý občan by například zaplatil ročně jedno euro, což je mikroskopická částka ve srovnání s daněmi, které platíme v členských státech. A už bychom měli 450 milionů, což není špatné pro celou Evropu, protože 450 milionů už můžete něco udělat podstatě, když občané platí přímo, tak se také zajímají o to, co se s tím jejich přispěním dále udělá což nyní vlastně nepocitujeme. Teď je to tak nějak na dálku, někdo něco platí, někdo něco dostává a z toho všeho vzniká pak tady ten velký zmatek. A podle mého názoru bychom měli začít těmi malými krůčky. Měli bychom si položit otázku například na Evropskou komisi, kolik eh, prostředků, kolik milionů eur jsme utratili pro ty expertní skupiny na vysoké úrovni, které, kterým vede Mario Monti za posledních tři roky a kolik opravdu rozumných eh, pro, eh, návrhů jsme za ty prostředky dostali. Děkuji. <laughs> Merci, Děkuji, pane Tarane. Poslední řečník, předseda výboru. Nejprve bych chtěl poděkovat pane Nunesi Ferrere za vaši prezentaci a jsem rád, že ty účetní úvahy mohou vzbudit určité emoce. Příliš často se říká, no to jsou prostě technické účetní záležitosti. Já si myslím, že z těchto předsudků, tyto předsudky bychom měli opustit a zdá se mi, že je dnes nezbytné, abychom požádali členské státy, aby prezentovali své veřejné účty stejným homogenním způsobem, a tak, aby byl čitelný, aby byl jasný. Já nevím, jestli bychom měli vlastně odečíst daňové příjmy pro, nebo vlastně zapsat do kategorie veřejných příjmů, ale výsledek je stejný, nic to nezmění, ale alespoň abychom se shodli na nějaké metodě, protože se mi zdá, že ten dialog mezi členskými státy prostě neexistuje. Víme, jak, je, jak jsou důležitá ta 3% ty v rozpočtu. Takže otázka je, zda náš výbor by, pane zpravodaji, neměl vyjádřit nějaké přání, já nevím, jakou formou, možná usnesení, tak aby vlastně s ministerstva financí jednotlivých států se dali do práce a harmonizovali prezentování nebo tedy zpracování veřejných účtů a tak, aby, aby se dohodli na určité stejné metodě prezentování příspěvků do, eh, z Evropský, do EU ve vlastních rozpočtech. Měla by to být zpráva z vlastní iniciativy, já nevím, ale alespoň je nutné, abychom vedli tuto debatu, abychom o tom hovořili jasně a abychom požádali Eurostat, aby nám řekl, jaké má prostředky, jaké pracovní skupiny byly to organizovány, aby vlastně ten způsob nakládání z příspěvky EU ve vlastních rozpočtech byl stejný, abychom hovořili stejným jazykem pokud účetní dvory potvrdí správnost eh, účtu, eh, aby vlastně k tomu přistupovali stejným způsobem a kontrolovali, že je to věrný obrázek situace majetku členských států a jejich výsledku. Takže myslím si, že je skutečně nezbytné zpracovat velice seriózně, uchopit se této nutnosti, protože jinak bychom vlastně umožnili tady ty malé triky, tady ty kosmetické úpravy rozpočtu, které mohou vést k nepravdivému předkládání účtu. Čili otázka je, zda bychom mohli pokračovat touto cestou a neřekli si jen dobře, tak máme další zprávu do šuplíku. Jsme tady, aby ta debata žila, aby se vedla prostě, aby se něco dělo. Takže pane zpravodaji, možná s panem Levandovským byste převzali odpovědnost za to, abyste nám něco navrhli. Můžete prosím odpovědět jednotlivým řečníkům a potom uzavřeme záležitost. Děkuji. Asi vás potěší, když se dozvíte, že se na mě neobrátili jenom evropské instituce, ale i jiní zoufalí lidé, které nebudu jmenovat. My připravujeme takovou zvláštní skupinu s experty z oblasti účetnictví, nejen z Evropy, ale z celého světa, abychom hovořili o těch účetnických systém. My máme systém EPSA, Nicméně tady se to tak nějak eh, nevyvíjí. Členské státy mají různé účetnické systémy, dokonce takové, že ty eh, vstupy, ty zápisy do účetnictví se hodně liší. Některé země nemají ani podvojné účetnictví, což je opravdu takové, řekněme, hodně eh, zastaralé. Prostě eh, dochází tady k velkým rozdílům a je třeba hodně toho vylepšit, ale prostě chci vám dokázat, že na tom pracujeme a rozhodně ne za evropské peníze. A teď jen stručně ohledně té záležitosti DPH. Jak víte, jestli je to tedy jenom to 1% nebo 2%, je třeba učinit to transparentní. Ale ta otázka šedé zóny, to je důležité vyřešit, zatímco některé země mají dvouprocentní chybovost, u jiných zemí je to 20%. Toto je opravdu závažná záležitost a je třeba to vyřešit. A co se týče té otázky 3% a jestli to postihuje pakt růstu a stability, myslím si, že to si ještě vysluhuje eh, větší míru práce, ale vzhledem k tomu, že ty účetnické systémy a ty výdaje a příjmy z EU tam vcházejí jako část výpočtu pro evropský rozpočet a má to určitý dopad, jenomže já předpokládám, že i ten rozpočet má, řekněme, relativní rozměr ve srovnání s těmi třemi procenty. Ten dopad je méně závažný, ale je tam, ale vyžaduje si to ještě na zpracování dodatečné úsilí. Ano, zase i tady máme nějaký problém tedy. A to přímé zdanění, my jsme se zamýšleli i nad něčím takovým, že i zachováme ty zdroje z HND, ale je třeba to učinit transparentní, že by to bylo daňové přispění ze strany obyvatel, stanovalo by se tam příspěvek pro EU. No to není tak složité. Nicméně překvapivě členským státům se to prostě nelíbí, ale takové možnosti tu vždycky jsou ty transparentnost zdrojů, no s tím se vynakládá různě. Je tu teda ta velká různorodost. Pak o tom nákladu té skupiny na vysoké úrovni já nevím, ale vím, že tam bylo výběrové řízení, aby tam byla bilance mezi kvalitou a náklady, takže opravdu doufám, že ty prostředky byly době dobře vynaloženy, alespoň co se tedy té zprávy týče. Děkuji závěr, pane Depre tedy, byste mohl nějaký učinit, takže já se připojuji. Zaznamenal jsem tedy, pane předsedo, ten návrh, který jste zde předložil, takže budeme v tom nějak pokračovat. A Jinak jsem zaznamenal také poslední příspěvek přednášejícího předseda. Děkuji. Rád bych připomněl, že pan Monty pracuje hmm není to možná až tak vidět, ale ta skupina pracuje a zástupci, člen, členové Evropského parlamentu, kteří jsou členové Montyho skupinu, budou s námi 19. listopadu. Určitě to bude důležitý okamžik, velmi slibný. A pan Delano bude možná moci trošku uh, ulevit svým obavám. Takže ještě jednou děkuji za tuto prezentaci. Jsme tedy pouze na začátku, je to začátek velké a dlouhé cesty. Protože pokud se sami nebudeme zabývat standardizací účtu, tak se o to budou starat jiní. Viděli jsme nedávno, jak vlastně standardy IFRS vlastně zcela unikly při politickým institucím. Takže je, to, je naším úkolem, abychom dbali na to, abychom měli jasná účetní pravidla, která budou používána stejným způsobem ve všech členských státech, aby veřejné účty byly prezentovány shodným způsobem, tak, aby vlastně na konci našeho volebního období bylo jasné, jakou práci jsme odvedli v tomto směru. Nyní eh, zde chci přivítat doktorku Fionu Beveridge a doktora Sen Gize, kteří nám budou prezentovat ovoce své práce. Téma je rozpočet EU na rovnost žen a mužů. Tato studie, která je s tímto názvem, byla zadána výborem pro ženy je, obsahuje výsledky analýzy rozpočtu EU z hlediska rovnosti pohlaví na základě šesti oblastí působení. Závěrem je, že zapojení EU na vysoké úrovni v oblasti rovnosti pohlaví, a která není vždy zachovávána, má dost nízkou úroveň. Autoři také doporučují větší transparentnost a lepší využívání ukazatelů v souvislosti s pohlavími a s anglická, francouzská a německá verze je k dispozici na tuto schůzi studiu pro, studii provádělo konzorcium Blomer and Sense, které spolupracovalo na tomto projektu s více výzkumnými ústavy, zejména School for Social Justice Univerzity v Liverpoolu. A tuto zprávu představí doktorka Fiona Beveridge, která je vedoucí projektu, která je Executive Provide fakulty pro sociální studie z univerzity v Liverpoolu je specializovaná na sociální právo, zejména na rovnost pohlaví a publikovala mnoho článků o tomto tématu. Doktor Firasen Zigis potom pracuje také na v Liverpoolské univerzitě v oblasti výzkumu Doktor Sengis pracuje v různých oblastech, včetně rovnosti pohlaví, šídění e, sítě na více úrovních a konkurenční právo. Takže dámy, máte slovo. Patricia Sulin se jinak zabývá tímto tématem, která má na starosti Gender Mainstreaming Network, která se vyjádří po našich dvou hostech. Takže začne doktorka Beveridge, prosím. Yes. Ano, děkuji mnohokrát. Děkujeme výboru za tuto možnost eh, představit výsledky naší studie o genderovém rozpočtování v EU. Naším cílem bylo zkoumat, do jaké míry genderové rozpočtování může být využíváno v rozpočtu EU a chtěli jsme připravit metodiku a zajistit, jak bude rozpočet fungovat pro prosazování e, cíle EU v prosazování genderové rovnosti. Ta studie probíhala od e, ledna do května. Vycházeli jsme z pohovorů s členy Evropské komise i z materiálů, které jsme analyzovali a chtěli jsme tedy zajistit že to, co máme k dispozici, je funkční. Takže jsme rádi mezi vámi dnes a chceme se podělit o naši zprávu. Otázkou je, proč genderové rozpočtování, proč by Evropská komise měla zavádět genderové rozpočtování do rozpočtové procedury, jak to může přispět. Může to přispět, aby nám to umožnilo podrobněji zkoumat rozpočet a ve smlouvě jsou závazky na vysoké úrovni, pokud je rovnost pohlaví. Když budeme sledovat tok peněz, tak eh, očekáváme v rozpočtu odraz těchto vysokých cílů a to se týká alokace i vynakládání prostředků. Je to způsob, jak prosazovat a zlepšovat odpovědnost hlediska eh, genderového mainstreamingu ve všech rozpočtových oblastech. Je tu závazek ze smlouvy, který by se měl eh, promítnout do praxe v této oblasti. A také chcem, očekáváme časem, že dojde k lepšímu reportingu, pokud jde o pokrok v oblasti genderové rovnosti. A budou tím způsobem také ovlivněny politiky a strategie. Je to tedy prostor pro zásah parlamentu i dalších zúčastněných subjektů, aby bylo možné změřit pokrok směrem k vysokým cílům, jako je rovnost pohlaví a genderový mainstreaming jako nástroj k dosažení rovnosti pohlaví. Genderový roz, genderové rozpočtování je nástrojem pro řízení, který může zlepšit demokratickou odpovědnost. V naší pilotní studii předkládáme metodiku, která vychází z kapacitního přístupu. Parlament a další subjekty zkoumají jednotlivé položky rozpočtu a ověřují, zda efektivně řeší rovnost pohlaví takovým způsobem, jak bude tedy eh, rozpočet eh, schválen a čerpán. A vlastně se snažíme eh, se podívat změšku na to, jakým způsobem cíle rovnosti pohlaví ve smlouvě jsou dosahovány. A potom se podrobně díváme na rozpočet a zkoumáme, jaké pro, způsoby měření jsou zavedeny do rozpočtu, abychom umožnili tento pokrok oproti vnějším ukazatelům. Uvádíme tedy metodiku ve studii a ve studii také prokazujeme, že dopady na rovnost pohlaví jednotlivých kapitol rozpočtu a aplikujeme tu metodiku a to uvádíme ve zprávě a ukazujeme, jak by to mohlo fungovat. A máme velký zájem o diskusi s vámi, zda použití této metodiky považujete za užitečné u těch jednotlivých rozpočtových položek. Při provedení toho to postupu při, u jednotlivých položek jsme rozpoznali, že v řadě případů schází úděl, údaje a informace, což eh, stěžuje vyhodnocení. A to je zásadní omezení, na které chceme upozornit. Pokud to genderové rozpočtování by bylo zavedeno, a potom by odpovědnost v oblasti rozpočtu byla efektivnější a bylo by třeba vyplnit mezery v datech a uplatňovat přísnější očekávání, pokud jde o schromažďování a uvádění jednotlivých dat. Takže doporučujeme v rozpočtování zlepšení pro podporu rovnosti pohlaví a pro budoucí postupy v oblasti genderového rozpočtování. A naše doporučení by zlepšila rozpočtovou a finanční odpovědnost komise. A nyní eh, předám slovo kolegyni. Děkuji mnohokrát. Jsem velmi ráda, že jsem zde mezi vámi a poskytnu vám podrobnější informace o naší metodice a naši, naše zásadní zjištění. Je tu také dodatek, kde vysvětlujeme naši metodiku ve zprávě a naleznete tabulku na stránce 16. Jak řekla Fiona, drželi jsme se kapacitního přístupu a e, je to vlastně humanistický přístup a náš hlavní důraz nebyl na prostředcích, ale na určitých zdrojích či aktivitách, které v zásadě činí život plnější pro muže a ženy a do jaké míry muži a ženy mají přístup k těmto zdrojům a aktivitám. A rozhodli jsme se zvolit pět zdrojů a aktivit, které jsou klíčové pro šťastný plný život. A je to zapojení ve společnosti, je to rovný podíl na neplacené práci, domácí práci a rozhodování v rodině. Za druhé, e, zapojení do politického společenského systému, rovný přístup e, na trhu práce, ke vzdělání a k politickému systému, možnost prosazovat se názory, e, zapojení, pokud jde o životní prostředí, rovný přístup k bezpečnému příbytku, život v souladu se svým prostředím a dalšími živočišními druhy. Možnost eh, mít dostatek zdrojů pro rozvoj vlastní eh, volnočasové aktivity, zapojení do duchovních a náboženských aktivit a možnost eh, také žít se, svým vlastním, se svým vlastním fyzičnem, tedy proža, proža, prožívat důstojný život prostý fyzického, psychologického a emočního násilí potom jsme rozhodli o základních podmínkách, které činí život šťastný pro každého. A zabývali jsme se politic, politickou oblastí či rozpočtovou kapitolou, tak jak to vyjádřeno v rozpočtu. A zabývali jsme se právě těmi e, předpoklady, které toto umožňují v reálném životě a jaká bude intenzita toho dopadu. Tedy řada těch předpokladů ovlivněných e, jednotlivou rozpočtovou kapitolu, definuje spektrum roz, eh, rovnosti pohlaví a intenzita dopadu určuje eh, dopad na rovnost pohlaví. Tedy čím vyšší eh, počet toho předpokladu, tím je vlastně vyšší dopad na rovnost pohlaví v té konkrétní politické oblasti. A po tomto vlastně rozhodnutí jsme se zabývali politickými cíly v této oblasti a také jsme se zabývali rozhodnutím o výdajích. Zda byl vzat v úvahu ten eh, dopad při politickém rozhodování a při rozhodování o výdajích v konkrétní oblasti. A to vlastně nám ukazuje, do jaké míry političtí činitelé vzali v úvahu potenciální dopad na rovnost pohlavu, když roz, rozhodli o určitých politických cílech a rozhodovali tedy o výdajích z rozpočtu. Potom jsme se také zabývali účastníky a příjemci a do jaké míry muži a ženy eh, měli užitek právě z konkrétní politiky a zda se tak stalo eh, rovným způsobem. Zjistili jsme i eh, silné stránky a slabiny a navrhujeme určitou úvahu a potom navrhujeme také určité politické změny. U každé rozpočtové položky jsme předložili naše zjištění ve zprávě v tabulce, která vypadá takto, to je jenom příklad. A to zhrnuje naši analýzu pro jednotlivé kapitoly eh, z Fondu Evropské pomoci pro nejchudší a tady jsme uvedli základní zdroje pro osoby žijící v chudobě v celé Evropské unii. Našli jsme zde vysoký dopad, pokud jde o dopad na osobnost a společnost. Osoby v chudobě žijí eh, sociálně vyloučení, trpí eh, psychickými chorob, eh, depresí a dalšími psychickými chorobami a Poskytnutí prostředků jim umožní řešit tyto dopady chudoby. Také jsme zjistili, eh, že tu dochází k eh, zapojení do ekonomického a politického systému, ale to je nepřímé, protože v této kapitole vlastně nemáme za cíl výmout osoby z chudoby a dát jim přístup na trhu práce. Trhu práce, ale když se zabýváme politickými cíly, tak vidíme, že rovnost pohlaví byla uznána jako globální záměr na vysoké úrovni, ale nezměstili jsme, že by se to dostatečně promítalo, protože existuje genderový mainstreaming v rozpočtu a neměli jsme konkrétní údaje, které bychom vlastně mohli využít. V tomto směru zda se jedná o muže a ženy, zde dochází k rovnému rozdělení zdrojů. K tomu žádné údaje prostě nejsou. Zabývali jsme se s šesti položkami v rozpočtu a to je z časových důvodů i z důvodů zdrojů. A parlament nás požádal, abychom se konkrétně zabývali těmito položkami. A pokud Evropský parlament nebo komise nebo jiná instituce EU by měly schválit metodiku genderového rozpočtování, tak by tře- bylo třeba i eh, horizontálně využívat ve všech oblastech. To je klíčové, protože veškeré politiky mají dopad na rovnost pohlaví. U některých z nich to je bezprostřednější, evidentnější, u jiných by to mohlo být skrytější, ale když se podíváte na některé politiky, které mohou mít dopad, tak potom vlastně ten výsledek bude trpět selektivním zkreslením. A možnost mít reálný dopad na rovnost pohlaví bude tím snížena. Naše klíčové sdělení tedy je, že třeba se e, vlastně oprostit od čísel. Nejedná se pouze zdrojů pro muže a ženy, ale v oblastech, kde členské státy se zavázaly k cílům e, v oblasti rovnosti pohlaví na nízké úrovni, tak e, ta metodika může skutečně přispět k vytvoření genderové, norem genderové rovnosti v terénu. A mm, uvedu pozitivní i negativní příklady, pokud jde o přístup Evropské unie abych tady dokumentoval to, co zde uvádím, v kontextu sociálního dialogu a vztahu na pracovišti. Tak existují pravidla pro rovné zastoupení mužů a žen, v, pokud jde o e, vztahy na pracovišti. A rovnost pohlaví by měla být ve vztahu zaměstnavatele a zaměstnanců na vysoké úrovni Evropské unii, ale to, se, mm, to zatím nebylo uznáno, protože v této oblasti eh, genderová rovnost není politickým cílem. Pozitivnější příklad je eh, v Horizontu 2020 a v akci Marie Curie, ze které jsem také těžila. Je tu eh, výrazný důraz na mm, rovnost pohlaví a zemena na vysoké rovni eh, jsou ženy málo zastoupeny nebo nedostatečně zastoupeny při rozhodování a Evrop, za, nasazení Evropské unie může změnit strukturu v genderové rovnosti. A e, vlastně může zde ženský pohled na vědu být zvýrazněn pro cíle eh, v oblasti vědecké. Negativní příklad je kreativní Evropa což má vliv na média, na audiovizi a na příslušné trhy. A v této oblasti ženy jsou nedostatečně zastoupeny, zejména při rozhodování na vysoké úrovni. A opět to dává možnost Evropské unii zlepšit situaci tím, že bude motivovat a zdůrazňovat rovné zastoupení jako významný politický cíl. Ale opět to se neděje, to se zatím nezhmotnilo, protože v této oblasti eh, rovnost pohlaví není uznána jako specifický cíl. Tady, co se týče našich klíčových zjištění. Za prvé, ve smlouvách o EU a v eh, chartě základních práv je eh, významný závazek pro rovnost pohlaví. Ale pokud je o nižší úroveň, podrobnější politické dokumenty, tak to není vlastně dodržováno až na tu nejzákladnější úroveň, zejména v oblasti vnitřních věcí a u rozvojových položek rozpočtu. To vypadá jako určité eh, bezpečnostní cíl a vlastně bezpečnostní cíle vše zastihují včetně rovnosti pohlaví. Pokud se podíváme na zaměstnanost a sociální věci, výzkum a věda výzkum, ta situace je lepší, ale není příliš eh, uspokojivá, protože je to nekonzistentní. Někde je velký závazek eh, genderové rovnosti a jinde genderová rovnost není uznávána vůbec. Zejména po krizi ty otázky, kterým čelíme, eh, jsou otázky průřezové, které spadají do oblasti několika jednotlivých politik. Sociální exkluze, přistěhovalectví, e, sexuální násilí a to je možné řešit pouze skrze konzistentní aktivity a pokud zde dochází k nesouladu, pokud jde o uznání genderové rovnosti jako cíle, tak není možné v terénu věci měnit. Dobrá, Další klíčová zjištění. V některých oblasti rozpočtové položky nejsou vždy dostatečně transparentní z hlediska politických cílů a ty částky, které jsou určeny pro určité politické cíle, nejsou jasně vyjádřeny. Jeden příklad, eh, který je znepokojivý, je zejména z oblasti justice. Specifické programy se snažily dosáhnout politických cílů ochrany základních práv a svobod a práv žen, program DAFNE, který byl velmi úspěšný, pokud je o boj s násilím na ženách. Ale teď se zdá, že v rozpočtu eh, tyto prostředky byly sloučeny a není jasné, které částky jsou alokovány pro určitý konkrétní politický cíl. A to přináší riziko, že pokud hovoříme o cílech rovnosti pohlaví, tak ty jsou zastíněny jinými položkami, když dochází k výdajům na základní úrovni. Jednotlivé eh, položky ne, také nedefinují dostatečně cílové skupiny a to vytváří problémy. Nedostatečnou transparentnost, pokud je o rozhodování o financování. Kdo bude cílovou skupinou? která má dostat prostředky. To zatím nevíme. A pokud to nevíme, tak od samého počátku je obtížné se zabývat eh, realizací a je obtížné zjišťovat, zda těch cílů bylo dosaženo a zda osoby, které dostaly prostředky, jsou cílovou skupinou, kterou jsme zamýšleli pro konkrétní politickou oblast. A tady dám slovo opět Fioně, která uvede naše doporučení. Takže abych zhrnula eh, rychle ta doporučení. Takže první doporučení, že genderová rovnost by měla být uznána jako politický záměr ve všech rozpočtových oblastech. Genderový mainstream by se měl objevovat v politice a v její implementaci. Je také uh, důležité mít specifické částky přiděleny do konkrétních aktivit a je třeba v rozpočtu na vyšší transparentnost. Myslím, že už jsme to zaslechli i dnes dopoledne. Transparentnost v rozpočtu je zásadní. Dále genderové specifické ukazatele a údaje by měly být systematicky rozvíjeny a zveřejňovány. Co to znamená i pro roli tohoto výboru či jiné výbory v parlamentu či pro jiné uh, zainteresované aktéry. Myslím si, že celý ten eh, rozpočtovací proces eh, znamená, že všechny ty evropské instituce a agendory by měly uplatňovat v těch cílových skupinách ty eh, genderové ukazatele v případě, že někdo tedy žádá o prostředky. Komise by měla zajistit i, že tyto pokyny budou následovány a že je rozpočet dostatečně transparentní. A Evropský parlament by měl využívat svoji roli v případě přijímání rozpočtu a udělování absolutoria, aby tam naléhal právě i na otázky genderové rovnosti. Takže na závěr to máme takové tři zásadní otázky z té pilotní studie. Rádi si vyslechneme z vaší strany, jak užitečnou považujete tuto metodiku, co se týče identifikování těch slabých míst v genderových projektech a rozpočtování a jak efektivně můžeme ty klíčové výzvy vyřešit, to znamená, co se týče absence detailních informací, jasných údajů nebo transparentnosti a jak můžeme tedy eh, lépe provádět celý ten rozpočtovací proces. A dále, zda ten model genderového rozpočtování je hodnotný pro poslance tohoto parlamentu a zda může tedy navýšit i tu genderovou rovnost v evropských politikách. Děkujeme vám za pozornost. Děkuji vážené dámy za prezentaci této velmi zajímavé zprávy. Myslím si, že mohu říci, že sekretariát výboru pro rozpočet také nerespektuje rovnost. Respektuje, <laughs> nerespektuje, protože ženy jsou zde ve většině, protože mají tu autoritu, kterou každý oceňuje. Nyní bych dal tedy slovo Patrici Šulin, která je zpravodajkou pro tuto záležitost. Pane předsedo, dámy a pánové, já vítám tuto studii o rozpočtu Evropské unie pro genderovou rovnost. Velice děkuji kolegům z výboru FAM. od nich vzešla ta iniciativa k provedení této studie a chci vám také autorkám poděkovat za to, že jste studii vypracovali a dnes ji tady přednesli a předložili doporučení. Ano, aby se splnili naše cíle, potřebujeme proto politickou podporu i finanční a právě o tom dnes tady hovoříme a i nadále budeme hovořit. Tedy finanční podpora tu nabízí evropský rozpočet a to je silný nástroj pro implementaci evropských politik. Také bych chtěla zdůraznit eh, několik let, kdy se snažíme opravdu prosazovat eh, evropskou genderovou rovnost. Ano, samozřejmě, že dostává velkou podporu ze strany EU. Ostatně jako předseda Evropské komise to stanovil ve svých politických eh, takových pokynech a budu citovat, bylo to velice Jasné, genderová rovnost není nějakým luxusem, je to politická nezbytnost. Samozřejmě, že i nadále si klademe otázku, zda tato politická podpora je dostačující, anebo zda stále ještě pokulhává výsledky této studie, kterou nám představujete, jsou, myslím, pro nás zřejmé prokazují, že finanční podpora pro genderovou rovnost, tedy evropský rozpočet, tak nějak pokulhává za těmi stanovenými prioritami a myslím si, že ta studie byla dostatečně argumentována a podložena. A prokazuje se ale, že to tu není příliš transparentní. Není tu jasně stanoveno, kolik prostředků se vynakládá pro určité eh, iniciativy ani ostatně tu neexistuje dostatečná míra monitoringu, abychom věděli, jak efektivní jsou jednotlivé opatření. Samozřejmě měli bychom se trvávat v tom pozitivním rozpoložení a možná můžeme říci, že by se nám líbilo to mít lepší výsledky, ale i tak tato studie je pro nás dobrým nástrojem, abychom mohli následně rozhodovat o struktuře tohoto rozpočtu v budoucnu. A ještě jednou vám děkuji za vypracování zpráv. Merci. Děkuji. Děkuji. Ti z vás, kteří se chtějí vyjádřit, tak vás vyzývám abyste tedy položili otázky našim hostům. Kdo se chce tedy zeptat na něco? Nevidím, že by se někdo hlásil o slovo. Domnívám se, že tato studie je, hm, nám podala určité objasnění. Samozřejmě nemůžeme všechno promítnout do rozpočtu. Řekněme, že rovnost pohlaví to je především určitá etika a hodnota, kterou je potřeba vyznávat. Takže všechno samozřejmě se nemůže objevit i přes naše úsilí o transparentnost v rozpočtových rubrikách. To jsou určité doplňkové údaje, které patří spíše do působnosti ředitelství pro lidské zdroje, které nám poskytuje určité ukazatele. Jsou to sociální bilance, které se objevují jako doplnění k našim rozpočtům. Ale položili jste zde otázky, Zeptali jste se nás a já nepochybuji o tom, že Patricia Šulin bude na to dbát, bude tedy postupně v průběhu našich prací dbát na to, aby to nebylo pouze nějaké prázdné slovo, ten odkaz na rovnost pohlaví, ale aby skutečně to byla etika, kterou budeme v naší každodenní práci respektovat ve všech našich akcích, ve veškeré naší práci pro Evropskou unii a pro Evropany. Takže děkuji vám, dámy, a určitě budeme mít příležitost se s vámi znovu setkat abychom potom se podívali na další vývoj a na hodnocení této práce. Děkuji. Asi jste už řekli vše ve vaší vynikající prezentaci, nebo chcete ještě něco doplnit? Děkuji vám. Děkuji, předseda. Dobře, vážení kolegové, my tedy budeme pokračovat v naší práci a chtěl bych vám oznámit rozhodnutí koordinátorů, které včera přijali. Dvě rozhodnutí, Evropský fond pro přizpůsobování se globalizaci a Fond Solidarity, byly ty dvě záležitosti vybrané v rámci dialogu Evropského parlamentu co se týká zpravodajů, kteří byli vybráni a mezi zainteresovanými stranami do tohoto legislativního procesu. Mezi zúčastněnými stranami druhé rozhodnutí Evropská služba pro vnější činnost bude pozvána podle článku 123 režimu pro ostatní eh, úředníky Evropské unie na výměnu názoru o úmyslu jmenovat speciálního poradce, a to na příští schůzi výboru pro rozpočet speciálního a poradce pro zážitost Kolumbie. Takže toto jsou vlastně rozhodnutí, které včera přijali koordinátoři. Nyní dávám slovo kolegovi Kristoforu, aby nám prezentoval svou zprávu týkající se uvolnění prostředků z Fondu Solidarity EU, výplaty záloh v rámci rozpočtu na rok 2016. Takže kolego, prosím, děkuji. Vážený pane předsedo, právě zde jde také o rozhodnutí Evropského parlamentu v souvislosti na, s vyjádřením a využitím Fondu Solidarity. Jde zde o rozhodnutí z roku 2013 kdy Rada, Parlament a Komise rozhodla, ale také je to stanovisko, které jsme jakožto výbor Evropského parlamentu zpracovali ohledně nutnosti a možnosti tedy vyplatit 10% jakožto zálohu jakožto podporu těm, kteří byli oběťmi přírodních katastrof. A zde má Evropská komise eh, tímto prostřednictvím možnost rychle a jednoduchým, nekomplikovaným způsobem reagovat na tyto záležitosti a poskytnout jakožto oškodnění 10 celkové částky jakožto zálohu, aby byla poskytnuta co nejrychleji je, to jsme vlastně už také jasně zdůraznili v našem výboru, že celé ty postupy jsou velmi zdlouhavé a byrokratické. A potom je zde také otázka globalizace. Často se ty příspěvky poskytují velice pozdě s velkým spožděním a tímto způsobem můžeme právě velmi rychle pomoci těm, kteří tedy jsou postiženi, aby nemuseli čekat tak dlouho, až vlastně bude vyplaceno celé to odškodnění. To znamená, že je to 500, jedná se o 500 milionů, 50, čili 50 milionů jako 10%, které by měly být vyplaceny jakožto záloha. Jak jsem už řekl, jde o zálohu. Pokud existují problémy, tak vlastně členské státy Evropské unie jsou zavázány to, to splatit a také vlastně zajistit veškerou transparentnost. A právě tady tímto rozhodnutím si myslím, že vysíláme velice jasný signál, Jde o to, aby eh, Evropská unie postupovala flexibilněji, aby vlastně ty fondy nebyly tolik zatíženy byrokracií, ale aby ty peníze mohly být poskytnuty co nejrychleji těm potřebným, aby ten způsob byl méně komplikovaný pro ty v Evropské unii, kteří tak často mají problémy nebo eh, jsou oběťmi případných katastrof aby tedy právě chomím mohli přispět co nejrychleji. Na závěr bych chtěl říct ještě toto. Je to možná poprvé, kdy vlastně jednáme takto, to znamená poskytujeme zálohu, tedy poprvé, kdy Evropská unie je tak blízko občanům, kteří jsou v potížích a jedná tak rychle. Myslím si, že bychom tím mohli uvést dobrý příklad také pro ostatní fondy, které existují v rámci Evropské unie a jakožto výbor se skutečně snažíme poskytovat tu pomoc, která však bohužel často přichází velmi pozdě nebo je zatížena velkou byrokracií a tímto způsobem se nám se snažíme zlepšit a zjednodušit tu situaci. Děkuji předseda, děkuji pane zpravodaji. Máte nějaké otázky nebo připomínky k této věci? Nevidím, že by někdo chtěl se zeptat nebo měl nějakou připomínku, vše je naprosto jasné. Pozměňovací návrhy musí být předloženy nejpozději 29. října v 17 hodin. A protože jde o a pokud jde o hlasování, tak datum není ještě upřesněno. Ani ve výboru pro rozpočet, ani na plenárce. Tím se dostáváme k usnesení o rozpočtu na rok 2016 a, k, a navrhuji přestávku pět minut, abychom zkontrolovali hlasovací seznamy, takže budeme pokračovat za pět minut. Eh, takže využijte toho, abyste zasunuli vaši elektronickou kartu do přístrojů. Ah oui, alors. Aha, pravděpodobně tedy musíme začít až v 11 hodin, protože uh, hlasování je naplánováno na 11, takže přerušuji schůzi do 11 hodin.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

La séance est reprise. Pokračujeme v našem jednání a dostáváme se k velmi významné části našeho pořadu jednání usnesení o politickém sdělení hlasování 28. 29. září o rozpočtu Evropské unie. Spravodajem je Jose Manuel Fernández a Gerard Dupré. Chci vás požádat, abyste vsunuli elektronické karty do zařízení, abychom si ověřili, zda můžeme elektronicky hlasovat po jménech. Zahajuji hlasování a nefunguje to. Pan předseda se ptá, co se děje. Budeme tedy hlasovat eh, s dviženou rukou? Vyřešíme tento technický problém, dám slovo zpravodajům. Hlasování 28. 29. září ukázalo, že po přeskumu došlo k úpravám, které unikly pozornosti. A proto si přeji, abychom eh, provedli nezbytné úpravy a za tímto účelem dám slovo Jose Manuelovi. Tento dokument máte na stole. Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jde o opravy zcela běžné které jsou technického rázu. A než je učinit na plénu, je lepší je učinit zde. Jak už jsem řekl, je to obvykle u kapitoly 1a položka 04030201. V příloze k seznamu hlasování e, správná částka po přesku, pro, pro projednání radou je 3 miliony 594 tisíc euro. Místo 395400. Tam eh, došlo k přehození číslic. Tedy správná částka je tučně 3 miliony 594 tisíc euro. U plateb eh, kapitola 4, položka 22040103 v hlasovacím seznamu o platbách, druhý podblok. Částky nebyly v souladu s dohodnutou strategií u plateb a u a naší dohody o závazcích. Mělo by to odpovídat eh, jedné třetině nad návrhem rozpočtu a odpovídá to tedy 10 milionům euro, 10 milionů 200 tisíc, tedy správná částka by měla být 31 milionů 200 tisíc euro místo 49 milionů 533 tisíc 333 euro a ta konečná částka tedy je 68 milionů 200 tisíc euro. U pilotních projektů a přípravných akcí. Stávající pilotní projekty položka 7728 aby ta částka nebyla nižší než ta, to, co navrhuje komise, ta částka by měla mít 120 tisíc euro. V nové přípravné akci kapitola 3, položka 33027712 o integraci Romů, aby ty platby nepřesáhly závazky. Nová částka uplaté by měla být 500 tisíc euro. V kapitole 5, položka XX01021104 v hlasovacím seznamu část 3 administrativní výdaje. Eh, pozměňovací návrh návrh INTA 6602 posiluje horizontální položku XX01021104 o 40 tisíc euro. Vzhledem k odůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu a jeho navrhovatele bylo vyjasněno, že položka určení u tohoto posílení by měla být 20 01 02 11 kapitola o obchodu v rozpočtu. Děkuji, pane předsedo, to jsou vysvětlení a technické opravy. Máte dotazy, připomínky, takže hlasujeme o těchto změnách. Kdo s tím souhlasí, ať zvedne ruku. Děkuji vám, kdo je proti. Kdo se zdržel? Nikdo se nezdržel, ani nehlasoval proti. Jeden hlas se zdržel. Takže stále nefunguje zařízení. Co to znamená za tento výpadek? První pozměňovací návrh je odsunut na závěr hlasování. Odstavec první pozměňovací návrh dvě kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Odstavec 1, pozvací návrh 3. S ústním pozvacím návrhem hlasujeme o ústním pozvacím návrhu. Děkuji. Kdo je proti? Nikdo. Nikdo se nezdržel. Schváleno. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Kompromis je schválen. Poznací návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. A nyní pozňovací návrh 9, kde máme ústní pozměňovací návrh, který budeme hlasovat ve dvou částech. První část začíná z recalls až po včetně regulation. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zdá se mi, že tato první část byla schválena. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdá se mi, že i druhá část je schválená, ale možná to musíme přepočítat. Je to schváleno? Kde pro? A budeme to počítat. 14, bude proti? 15 hlasů proti, 14 pro. A kdo se zdržel? Nikdo. Jeden hlas. Takže druhá část je zamítnutá. Tento pozměňovací návrh po této změně v první části a elektronické zařízení funguje. Takže doporučuji, abychom si nejdříve udělali simulaci hlasování na zkoušku. Zahajuji hlasování, měli bychom mít 32 hlasujících. Na některé ještě čekáme, chybí nám dva hlasy. Kdo nechce hlasovat nebo kdo nehlasoval? Pan Tarant nemá kartu. Teď je to v pořádku. Pan Tarant, dobře. Končí hlasování. U pozměňovacího návrhu číslo 9 po úpravě první části. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh po změně je schválen. Pozměňovací návrh 10. Desítka k odstavci 3. Dobře, tak si to ověříme, pane předsedo. Já se omlouvám, myslím si, že není mi úplně jasné, co jsme odhlasovali. Hlasovali jsme znovu o návrhu 9, který je tedy pouze o tom ústním posměňovacím návrhu nebo o celém? Ovšem, posměňovací návrh 9, který se týká první části také toho ústního pozměňovacího návrhu, která byla schválena, ta první část ústního pozměňovacího návrhu. Takže je to pozměňovací návrh 9, upravený první částí, který jsme odhlasovali pozitivně, tedy hlasovali jsme pro pro první část toho ústního pozměňovacího návrhu. Potom ale prosím, abychom zopakovali toto hlasování, protože i u toho vyjmenovávání jsme měli jedno zamítnutí a já si myslím, že hlasovali někteří pro, aniž by věděli, že se v podstatě jedná o celý ten pozměňovací návrh. Takže prosím, abychom to hlasování opakovali. Dobrá, takže eh, jmenovité hlasování tedy paní a Zabal. Já se omlouvám, ale ještě nám chyběla ta aktualizace toho posledního hlasovacího seznamu. Vždycky to prostě dochází ke změnám a my jsme neměli oddělené hlasování u devítky. Takže to byl takový i zmatek v našich řadách, takže bych chtěla poprosit, abychom znovu hlasovali pro tento návrh, protože bychom hlasovali pro tu druhou část. A ah bon. Alors. A eh, dobře. Budeme tedy nyní hlasovat o první části ústního pozměňovacího návrhu. Začíná to u recalls a končí to u regulation včetně. Hlasujeme po jménech. O první části ústního pozměňovacího návrhu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. První část schválena 19 hlasy ku 10, 5 hlasů se zdrželo. Druhá část ústního pozměňovacího návrhu. Končí hlasování. Druhá část schválena 26 26 hlasy ku 6 a tedy celek je schválen. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 11, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Poznací návrh 12 s ústním poznacím návrhem zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Odstavec 6, poznací návrh 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Odstavec 6, poznací návrh 14 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme si to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pozňovací návrh je schválen 16 ku 14, 3 se zdrželi. Pozměňovací 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme si to v hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh je zamítnut 13 hlasy ku 20 a jeden hlas se zdržel. Pozměňovací návrh 18. Bude proti. Zdržel se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 19. Kdo je pro? S ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Poznací návrh 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Kompromis je schválen. Poznací návrh 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 25, kdo je pro, s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Pozměňovací návrh je schválen. Pozměňovací návrh 26, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Pozměňovací návrh zamítnut. Pozměňovací návrh 27, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Schváleno. Poznací 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Poznací 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 34, kdo je pro, odpadá. 33 bylo schváleno. 35, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 36, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 37, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh byl schválen 19 hlasy ku 12, 2 hlasy se zdrželi. Pozměňovací 39, kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, schváleno. se na 41, kde pro, kde proti, zdržel se, zamítnuto. se na 42, kde pro, kde proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměnce na 43 s ústním pozměnacím návrhem zpravodaje, kde pro, kde proti, zdržel se, Schváleno. Pozvací návrh 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozvací návrh 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozvací návrh 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Poznamek 49, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Poznamek návrh 50, kdo je pro? To je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 51, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 52, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 53. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 54. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 56. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme si to. Zahajuji hlasování. Škrtaj klu. Končím hlasování. 24 proti 8 je zamítnut a dva se zdrželi. Pozměňovací návrh 57, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Nový odstavec 25, pozměňovací návrh 58 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 63. Tady máme oddělené hlasování, ústní pozměňovací návrh první část, ústního pozměňovacího návrhu pro, proti, zdrželi se. První část je schválena, druhá část, kdo je pro, proti, Myslím si, že je zamítnutá, ale zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Posměňovací návrh je zamítnut. 19 proti 15. Teď se dostáváme k, takže návrh 63, pozměněný první částí. Kdo je pro? proti, drželi se. Tímto je posměňovací návrh, takto upravený je schválený. Kompromis 5, kdo je pro? Máme tady tři části, takže první část, kdo je pro? Proti? Ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. První část je schválena 19 hlasy ku 13. Druhá část nyní. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Druhá část je schválena. A teď třetí část pro? Proti? Zdrželi se? Je také schválena. Takže tím je kompromis 5 schválen.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 proti, zdrželi se, je schválen. Pozměňovací návrh 76, kdo je pro, s ústním pozměňovacím návrhem proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 79, kdo je pro, proti, zdrželi se, je zamítnut. Pozměňovací návrh 80, kdo je pro, proti, zdrželi se, je schválen. Pozměňovací návrh 81 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je schválen. Pozměňovací návrh 82. Kdo je pro? Proti? Musíme zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je zamítnut 19 hlasy k 15. Pozměňovací návrh 83. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je schválen. Pozměňovací návrh 84 s ústním pozměňovacím návrhem pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Pozměňovací návrh 85. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je zamítnut. Kompromis 7 nyní. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je schválen. Pozměňovací návrh 87. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je schválen. Pozměňovací návrh 88. Pro? proti, zdrželi se, je schválen. Kompromis 8 nyní. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, je schválen. Od, pozměňovací návrh 117. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, je zamítnut. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, je schválen. Přejdeme k dalším částem. Pozměňovací návrh 91. Kdo je pro? Proti? Musíme zkontrolovat. Pozměňovací návrh 91. Končím hlasování. Pozměňovací návrh je schválen 22 hlasy k 11. Pozměňovací návrh 90 eh, nyní. A 92 a 93. Tyto pozměňovací návrhy deva... Brže, odpadají, protože 91 byl odhlasován. Takže budeme hlasovat o 91 jsme hlasovali, ta byla schválena. Čili 90 a 92, říká předseda. Bude se o nich hlasovat? Ano, musíme o nich hlasovat. Můžeme o nich hlasovat společně. Takže 90 a 92 en blok. Kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme elektronicky. Aha, já teď taky musím hlasovat, říkal předseda. Výborně. Dobrá, zahajuji hlasování. Asi by to bylo lepší, kdybych zasunul kartu v čipku, je předseda. Eh, končím hlasování. Tento pozměňovací návrh je schválen 22 hlasy ku 11, tedy tyto dva pozměňovací návrhy. Nyní pozměňovací návrh 93, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je zamítnut. Posledně, teď pozměňovací návrh 94 pro? Proti? Zdrželi se? je zamítnut. Kompromis A teď. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je schválen. Odstavec 66b nový, posměňovací návrh 96. Kdo je pro? Proti? Musíme je zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh je zamítnut, 17 hlasy k 15 a 2 se zdrželi. Teď pozměňovací návrh 97. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je zamítnut. Pozměňovací návrh 98 a 99 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Není to úplně jasné, takže vás požádám, abychom zkontrolovali jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrhy jsou schváleny 23 hlasy k 5 a 5 se zdrželo. Pozměňovací návrh 100. Kdo je pro? pro? Kdo je pro pozměňovací návrh 100? Proti? A kdo se zdržel? Myslím si, že je zamítnut, ale provedeme kontrolu elektronickou. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 16 pro, 16 proti. Pan Tarant hlasoval pro, takže je schválen. Mm, nyní. Takže je schválen, ano. 101 teď. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Posměňovací návrh 102 nyní, kde máme ústní posměňovací návrh zpravodaje. Kdo je pro? Odstavec 77c, pozměňovací návrh 102 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Je přijat. Prosím, říká předseda. Paní Gardia Zabal. Děkuji, pane předsedo vzhledem k tomu, že ten pozměvací návrh je s opravou pana zpravodaje, byla bych ráda, kdyby se o tom hlasovalo jako dodatek, jako oddělené hlasování k našemu návrhu. Od toho request, follow, secretary general to present to bureau, v podstatě je to celý téměř ten návrh od socialistů, až po Parliament Estimates of the Budget eh, Year of 2017. V podstatě je to téměř celý ten návrh socialistů, akorát jsme z toho stáhli tu první část a pak tu poslední větu, kdyby se to odhlasovalo pozitivně, tak by to bylo vlastně stejné, jak jsme to odhlasovali. Výborně, takže je to jasné, pan Rubik. My jsme proti ústnímu pozměňovacímu návrhu. ale ten ústní pozměňovací návrh byl teď už přijat, byl odhlasován před chviličkou, říká předseda. Pane zpravodaji, pokud byl odhlasován ústní pozměňovací návrh, takový je můj výklad tedy, tak v tomto případě bychom neměli hlasovat o další části takže my musíme rozhodnout o tom, zda budeme hlasovat o té části a pokud ano, tak musíme vysvětlit důvod. Já jsem se držel co možno nejblíže tomu, co jsme už definovali v určité choulostivé oblasti v červnu, co bylo schváleno na plenárce. Takže můžeme to předložit ke hlasování, ale pokud budeme hlasovat, tak žádám, abychom hlasovali proti z důvodu, který jsem vysvětlil. Předseda. Takže pravidlo je, že pokud jsou tři členové, tři poslanci, kteří namítají hlasování o ústním pozměňovacím návrhu, my jsme hlasovali o ústním pozměňovacím návrhu, ale toto je teď jiný pozměňovací návrh. To je oddělené hlasování, čili ústní pozměňovací návrh nepokrývá část, eh, kterou prezentovala paní Gardia Zabal a za těchto podmínek tato část pozně, původního pozměňovacího návrhu, by, bychom mohli o ní hlasovat. Je to tak? Takže co se týká principu o to, tohoto hlasování, kdo je pro, abychom o tom hlasovali? Takže budeme hlas, teď hlasujeme o principu hlasování, což je vlastně stejné, jako zda budeme hlasovat nebo ne. Takže jmenovitě se vás tedy zeptám, abyste hlasovali. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže ta žádost je zamítnuta 19 hlasy ku 13. Takže tímto přecházíme ke kompromisu B. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Kompromis B je schválen. Pan zpravodaj? Bez mikrofonu. Omlouvám se co chci říct, si se týká, to není politický problém, je to faktický problém. Týká se to jak odstavce 77 a, 100, a pozměňovacího návrhu 104, 109 a 110, ve kterých tyto pozměňovací návrhy by měly vlastně se týkat nové mise eh, interního auditora. Já jsem se podíval na finanční nařízení. Text by měl svěřit určitý úkol, určitou misi internímu auditorovi a dát to vlastně do působnosti předsednictva. Já jsem se podíval do finančního nařízení, do jeho prováděcího příkazu, který říká, že interní auditor vykonává exkluzivní úkoly auditu zcela nezávisle, v naprosté nezávislosti provádí tyto audity a nemůže dostávat žádné pokyny Zatímco některé pozměňovací návrhy z toho, ty tři, o kterých jsem se zmínil, mu dávají pokyny tomu internímu auditorovi, takže žádám, protože to není kompatibilní s finančním nařízením, abychom nepodpořili tu část těch pozměňovacích návrhů, která se týká nových misí, nových úkolů interního auditora, nebo, které, nebo že by měl patřit do pravomocí předsednictva, protože toto, tímto se zabývá chart lhůta pro audity, která byla schválena 24. února 2014. Takže já se domnívám, že naše schromáždění by mělo být rozumné v tom, kdyby neschválilo tyto eh, pozměňovací návrhy. Pane Maňka, děkuji, pane předsedo. Pokud je auditor někomu podřízený, tak ten nadřízený může dávat pokyny kdykoliv. A naším návrhem bylo, aby toto bylo provedeno nezávisle, tedy aby to byl nezávislý auditor, to znamená, nebude spadat pod svého šéfa a bude pracovat nezávisle. Děkuji. Il n'a pas de supérieur takže on vlastně nemá hierarchického nadřízeného tedy, nebo já jsem teď trošku zmaten, ale text finančního nařízení je jasný. Interní auditor má naprostou nezávislost a nemůže dostávat žádné příkazy, žádné pokyny, takže to je zcela jasné. Takže jsme teď dostali vysvětlení, pan Fernandez. Já nevím, jestli socialistická skupina chce podpořit ty pozměňovací návrhy, ale co se to vysvětlení, které jsme zde obdrželi, tak se domnívám, že bychom o nich ani neměli hlasovat, že prostě jsou nepřípustné ty pozměňovací návrhy. Ano, měli bychom tendenci si toto myslet, říká předseda, protože ano, jsou nepřípustné pokud vlastně je to proti, v protikladu s finančním nařízením, no tak tedy poslouchejte, říká předseda. Budeme hlasovat Stanovisko zpravodaje bylo jasně vysvětleno, vychází z textu, který skutečně může dospět k tomu, že tyto pozměňovací návrhy budou nepřípustné, protože jsou v rozporu s finančním nařízením. Pane zpravodaj, já opakuji to, co jsem řekl a upřesňuji, že se to týká pozměňovacích návrhů 104, 109 a 110, protože tyto tři vlastně se řídí stejnou logikou. Dobrá, takže nepřípustnost. Kdo se, kdo vysloví nepřípustnost pozměňovacích návrhů? Předseda výboru? Nebo ano, já tedy jako předseda, takže považuji je za nepřípustné, protože jsou v rozporu s finančním nařízením. Paní Gardia Zabal. Pane předsedo, dvě věci. My si nemyslíme skutečně, že to je v rozporu s finančním nařízením, ale dobře, je to váš názor. A za druhé bych se vás chtěla, bych chtěla požádat, abychom pracovali s nepřípustností posměňovacích návrhů s více konkrétními prvky, protože jsme hlasovali o spoustě posměňovacích návrhů, které by měly být nepřípustné a někdy tomu tak nebylo o minulých rozpočtu. Já nespochybňuji, neříkám, že nejsou nepřípustné, Ostatně už jsem se na to ptala v minulém legislativním období, zda bychom měli se vyslovit k nepřípustnosti nebo ne těch pozměňovacích návrhů, ale žádám vás pouze, abyste se díval stejnou optikou na všechny pozměňovací návrhy. Je to velmi obtížný úkol, abychom vlastně zbavili jakéhokoliv podezření z nějaké závislosti nebo z toho, že nejsme nestraní. Pane předsedo? Ano, děkuji, pane předsedo. Takže toto je nebezpečný argument, o čem hovořila kolegyně. Nařízení je jasné a přesné v tomto smyslu. Nemůžeme o takovémto požadavku, o takovém eh, eh hlasovat pozměňovacím návrhu, který je v rozporu s finančním nařízením, pokud je požadována plná nezávislost a nestranost. A pokud bychom měli hlasovat v tom, že by měl, o tom, že by měl patřit do působnosti předsednictva, tak to by bylo v rozporu a z tohoto důvodu se domnívám, že by bylo lepší opravdu, kdybychom se nehádali o tomto, ale vzali na vědomí, že text naříz, finančního nařízení je jasný a přesný a neměli bychom vlastně hlasovat o něčem, co by bylo v rozporu s tímto zcela jasně stanoveným textem. Děkuji. A moi, que vous retiriez... Leda, že byste tedy stáhli ty, ty pozměňovací návrhy, byli byste ochotni je stáhnout. Tím bych vlastně se vyhnul tomu, že bych nemusel tedy se vyjadřovat k jejich nepřípustnosti, nebo nemusel bych je považovat za, prohlásit za nepřípustné. Dobře, poslouchejte tak, abych ulevil svému svědomí, tak budeme hlasovat o 104 a pokud hlasování bude záporné ohledně 104, tak nebudeme hlasovat o těch dvou ostatních, a to 109 a 110. Ne, u posměňovacího návrhu 104 požaduji, abychom zrušili odstavec ten poslední. Neměli bychom hlasovat proti 104, kdybychom měli bychom hlasovat pro 104, ale znamenalo by to zrušení toho sporného paragrafu. Takže rušíme consider the date of, of the of overview a tak dále and the responsibility of the Parliament's Bureau. Takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 104 takto korigovanému zpravodajem. Kdo je pro? Kdo je proti? Dobrá, takže tento pozměňovací návrh je přijat. A tedy Výbor pro rozpočet se domnívá, že odpovědnost auditora nemůže patřit do působnosti předsednictva parlamentu. Takže nebudeme hlasovat o návrzích 109 a 110, tudíž pozměňovací návrh 105. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 106. Pro? Proti? Schválen pozměňovací návrh 107 s ústním pozměňovacím návrhem, který ruší an open dialogue and should ensure. Kdo je pro? Proti? Eh, musíme zkontrolovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh je přijat 20 hlasy proti 11. Takže to byl to bylo číslo 107, takže teď 108. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je přijat. 109, 110 tedy odpadají. Teď 100, 111, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Teď odstavec. Pozměňovací návrh 112 odpadá, protože byla odhlasována 101. Paní Gardia Zabal. Pardon, já se omlouvám, že to tady tak komplikuji, eh, tento dnešní eh, to hlasování, ale podobně jako předchozí hlasování tady žádáme, aby návrh 120, 112 nepadl, protože si myslíme, že se může odhlasovat jako doplněk 111, vzhledem k tomu, že 111 je mnohem specifičtější a v podstatě dává podmínky pro to, jak eh, vyučtovávat ty eh, obecné výdaje. Takže je to takový jakoby doplněk té 111. la, l'ensemble... Takže všechny ty 112, eh, celá 112, nebo jenom část, o čem jste hovořila? Je to jenom část, je to od Imperelia, jestli se nemýlí. Period of payment proof, modality of random controls. Oh, oh. Monsieur le rapporteur. Pane zpravodaj. Pane předsedo, Hodně jsme diskutovali o tom, můžeme se domnívat ve striktním výkladu, že hlasování o 111, že tím vlastně odpadá 112. Nepoužili jsme ten argument, takže pokud se rozhodneme hlasovat o něm, tak nebudu proti, ale žádám, abychom hlasovali proti protože zavádí určité specifikace, které nikdy nebyly předmětem konsensu mezi námi. Pokud bychom byli dosáhli konsensu, tak bych souhlasil s tím, abychom ho podpořili, ale nebyl dosažen konsensus ohledně způsobu, jaký máme organizovat tuto kontrolu. Takže z tohoto důvodu žádám, abychom nehlasovali pro. Pan Rubik? Ano, já se připojuji ke zpravodaji, protože se domnívám, že vlastně to souvisí s tou 111, 112, jak jsme pocházeli, a když jsme ji odhlasovali, tak by 112 neměla být vůbec přípustná, takže, protože ta otázka už byla vyřešena se 111. A pokud bychom o ní hlasovali, tak záporně. Předseda, pokud dovolíte, tak budeme hlasovat o té poslední části, to znamená o třech posledních řádcích toho pozměňovacího návrhu. Takže hlasujeme, kdo je pro. Proti? Myslím si, že je zamítnut. Pozměňovací návrh 114. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 115. Pro? Proti? Zamítnut. Pozměňovací návrh 116. Pro? Proti? Zdrželi se? Je přijat. A pozměňovací návrh číslo jedna, který jsem odložil na konec hlasování. Kdo je pro pozměňovací návrh číslo jedna? Proti? Je zamítnut. Teď jsou stanoviska z příslušných výborů. Vidíte, máte něco proti, abychom o nich hlasovali en bloc globálně? Nevidím, že by někdo měl námitky paní Garsle. Omlouvám se, že ruš, narušuji hlasování, ale já jsem byla au, autorkou stanoviska pro rozpočtovou kontrolu a vidím, že skoro všechny odstavce jsou out of scope. To nechápu, protože vlastně se to týká rozpočtového postupu a to, co bychom ve výboru e, pro rozpočet chtěli mít pro zlepšení řízení fondů, protože jsem nepochopila to out of scope, tak bych byla ráda, kdyby mi to někdo mohl vysvětlit. Děkuji. Lequel Alors, le rapporteur. Dobrá, takže asi obecný zpravodaj vydal toto stanovisko. Takže se zeptáme pana Fernandeze, o, jakou, o, o jaká stránka teď to je, stránka 10, o které hovoříme. Výbor kont. Tak, pane zpravodaji, mohl byste se vyjádřit? Děkuji, pane předsedo. My tady hovoříme o určitém usnesení a usnesení musí být koherentní, co se textu týče. To znamená, neměly by to být ani opakování. Je zapotřebí, aby text byl logický, aby opravdu se jednoduše četl. A pokud celá řada věcí, které jsme právě odhlasovali, jsou takzvaně out of scope, out of suže, tak zpravodaj je proti. Nicméně oni by byli, řekněme, eh, nekoherentní v tom usnesení a proto je zapotřebí analyz, analyzovat, aby ten globální text byl opravdu koherentní, aby ten text byl v souladu s, s návrhy. Protože když hlasujeme o tomto textu, o tomto usnesení, tak to musí být opravdu koherentní usnesení s těmi rozpočtovými návrhy, které byly přijaty. A proto, když to tak učiníme a když toto eh, usnesení tedy bude mít text, který bude koherentní s těmi návrhy, které již byly přijaty, tak eh, tady v této práci bych chtěl opravdu poděkovat za tu tvrdou práci, který, kterou provedl sekretariát, tak je zapotřebí zejména zajistit eh, koherentnost protože by to bylo nemožné, kdybychom na závěr tady přidali ještě další věci a bylo by to taková slátanina nakonec, která by neměla žádný smysl. To je tady odůvodnění. V první řadě tedy ten text toho usnesení musí být jednoduše čitelný, za druhé ten text musí být koherentní, za třetí text usnesení musí být v souladu s těmi rozpočtovými návrhy, které byly schváleny a měly by se v tom tedy odrážet a toto je tedy výsledek a já děkuji za to, že paní kolegyně Gresle na to upozornila, protože to také umožňuje vysvětlit i jiné návrhy, se kterými jsem souhlasil, ale pak se tam přidalo to out of scope a také to odůvodňuje i e, náš vztah a vynakládání s jinými návrhy jiných výborů. Paní Gresle? Ano, je to vždycky zajímavé, když se bavíme o těch důvodech. Divím se, že já bych byla pro, aby vlastně všechny ty snahy byly transparentní. Myslím si, že by nám to pomohlo vyhnout se veškerým některým problémům při, toho, při té implementaci. Jsou to obrovské částky, které vlastně vyžadují naše celkové eh, ochlánění. Tak něk, buď musíme říci, buď si ty věci tedy lépe identifikujeme, já osobně si myslím, že je to trošku zvláštní a nedává to nějaké dobré světlo na spolupráci mezi našimi dvěma eh, na, výbory, takže já bych nebyla proto, aby to bylo všechno takto zařazeno out of scope. Právě proto myslím si, že bychom se vzájemně měli trochu podpořit, ale ta debata by se byla měla vést už podstatně dříve, abychom si tyto argumenty vyjasnili. Děkuji ale díky vám se vedla, ne, ta diskuse. Já dám ještě doplňkovou informaci, domnívám se, že všichni mé kolegové to, kolegové to požadovali za jasné. Je to vlastně v příloze k tomu usnesení tady ty záležitosti a ne, ne, není to jakoby vyhozeno někam oknem je, je, je, jsou tyto věci v příloze toho usnesení. Takže tyto dokumenty budou zveřejněny, říká předseda, a přání, které vyjádřil výbor pro rozpočtovou kontrolu, ta by měla vlastně e, vzbudit naši pozornost zejména z hlediska předvídatelnosti a závazků, které musíme dodržovat. Dobrá, takže když jsme toto řekli paní Gresle, tak zůstaneme u těch stanovisek vyjádřených obecně, obecným zpravodajem. Souhlasíte s tím, abychom hlasovali en bloc globálně o stanoviscích a odborných výborů? Dobře, takže budeme hlasovat o těch stanoviscích, která nejsou pokryta jinými odstavci nebo nejsou out of scope, takže kdo je pro ta stanoviska, kdo je proti. Nevidím, že by někdo byl proti, nikdo se nezdržel také. Dobrá, takže nyní budeme moci hlasovat o celém textu, takto upraveném naším dnešním hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A text je schválen 24 hlasy proti 7 a 4 se zdrželi. Takže blahopřeji našim zpravodajům, děkuji všem z vás. Eh a vážení kolegové, tím jsme ukončili. Pan Maňka. Děkuji, pan předseda. Děkuji, pane předsedo. Jenom takovou jednu poznámku když jsme hlasovali o těch interních auditorech, pokud je to proti finančním pravidlům, tak i některé instituce, jako například ECOSOC, to mají tak, jako my jsme navrhovali hlasovat. Myslím, že budeme muset prověřit to, co řekl pan zpravodaj, protože to určitě nemůže být proti pravidlům EU, pokud některé instituce podle tohoto pravidla dnes fungují. Ne, no, no. No. Dobrá, takže pokud nejsou žádné další otázky, tak budeme mít mimořádnou schůzi Bidže Libe 19. října zde v Bruselu. A 22. října budeme mít další schůzi a bohužel to nemůžeme změnit vzhledem k rezervacím místností a vzhledem k tlumočení. Vím, že jedna z částí nebo jedna ze skupin má kongres příští týden a že její členové nebo, nemohou se zúčastnit, čeho šlituji. Takže vážení kolegové, tímto ukončuji schůzi. Děkuji, nashledanou. Je, rappelle, je me permets de vous rappeler que ce soir à 19h. Ještě vám připomínám, že dnes v 19 hodin probíhá smíšené zasedání výboru na slyšení kandidátu na steering point a na post managing point a uh, jeho zástupce.